miserable day. I'm sure you understand. so, let's go. Thank you. Thank you for being here. Tak prosím začneme. Děkuji vám všem, že jste se dostavili. A pan Peter Hastings Evropský inspektor pro eh, ochranu dat je mezi námi, je to pro nás velké potěšení, že ho tady máme. A dostáváme se k bodu 14, což je eh, přepracovaná verze eh, zprávy o zřízení systému Eurodac. Spravodajem je paní Monika Makovej, která ale bohužel dnes nemohla přijet, není tady. A nahradí ji tedy Eh, pan Fos její kolega. Takže máme tady asi ne poprvé a asi ne naposled eh, pana Hastingse, který se také ujme slova. A pak také dostaneme také odpověď od předsednické země. A jako první bude mít eh, pak slovo pan Fos, zástupce zpravodajky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já tedy dnes eh, zastupuji Moniku Makovaj. Spravodajka vítá předložení nového návrhu ze strany komise. Jde o e, nařízení o systému Eurodac, což je velice důležitý e, bod v balíčku pro azyl. Jde o to e, bojovat proti vícečetnému předávání žádostí o azyl od jednoho žadatele. Jde o to, že je současná verze, která se týká návrhu, že Europol může žádat od Eh, osob. Otisky prstů, ale zatím pouze v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti a na základě ty systému No Hit. To bylo výsledkem vyváženého eh, jednání o balíčku o azylu ve snaze doplnit celý tento balíček do konce roku 2012. Komise ve svém eh, vysvětlujícím prohlášení uváděla eh, argumenty eh, ve prospěch tohoto návrhu, jak všechny frakce vědí. A předložila řadu pozněvacích návrhů technické, tedy odborné návrhy, jako například přizpůsobení se postavením Lisabonské smlouvy, návrhy při přepracování o směrnici, o kvalifikaci a Jde o pozměvací návrhy, které se snaží vysvětlit text, například náhrada eh, pojmu technology pojmem technics v článku 4, stejně tak jako v článku 4.4, eh, ta pasáž o roli eh, komise během přechodného období a také objasnění, které se týká práva na přístup k údajům. Další pozněvací návrhy zahrnují eh, příslušné poznámky ze strany Evropského inspektora na ochranu dat a eh, také eh, jsou zde záruky na ochranu osobních údajů, například přístup donucovacích orgánů podléhá určitým podmínkám a mm, databáze eh, otisků prstů a negativní výsledky. Jsou zde také možnosti elektronických dotazů, když je to nutné pro eh, prevenci, zjištění či vyšetřování eh, teroristických činů či jiných závažných skutku trestné činnosti, když je to nutné v specifických případech. Když jsou přiměřené eh, důvody očekávat, že eh, takové srovnání s údaji Eurodac umožní vyšetřit, zjistit, Um, případy závažné trestné činnosti či terorismu. Další kroky jsou ještě vyžadovány pro přístup do databáze, to je předložení elektronické žádosti od příslušného orgánu, ověření eh, žádosti od ověřujícího eh, orgánu a pak se eh, předá tato žádost na Národní kontaktní bost. V případě odpovědi HIT Jméno té osoby není zveřejněno k, pro příslušný donucovací orgán. A důležité pro parlament je, že se respektují předchozí závazky z asilového balíčku. Je to další krok vpřed v rámci této zprávy, že orientační hlasování proběhne na zasedání výboru LIBE 17. nebo 18. prosince. Děkuji. Děkuji vám. A teď prosím se obrátíme na komisi či kyperské předsednictví. Prosím, chcete se vyjádřit po té, co jste slyšeli toto vyjádření? Prosím, komise. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velmi vděčný zpravodaji či zpravodajce za vypracování e, zprávy a kteří říci, že komise je připravena přijmout určité praktické změny, e, které jsou přijatelné také pro radu e, po diskusích, které jsme s nimi měli. A dnes se rád dozvím od dalších poslanců a poslankem, jaké případné další pozměňovací návrhy mohou být navrženy, které jsme ochotni zvážit v nadcházejících trialozích. Jak víte, záměrem všech je mít společný evropský azylový systém, který by byl schválen do konce tohoto roku. A já doufám, že to bude možné. Doufám, že vážení členové a členky parlamentu nám e, v tom pomohou, e, tak, že provedou projednání tohoto bodu co nejrychleji to bude možné a těšíme se na další spolupráci se spravodajkou, stínovými spravodaji a to také během nadcházejících e, trialogů. Děkuji vám. Děkuji. A teď prosím ke perské předsednictví. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání. Jak asi pravděpodobně víte, výbor stálých zástupců, Koreper tedy, včera eh, diskutoval mandát pro radu eh, k těmto změnám. Domníváme se, že text, který byl včera schválen, zahrnuje eh, jasnou přidanou hodnotu po diskusích v pracovních skupinách rady. Rada eh, na této bázi může zahájit neformální trialog s parlamentem. Jak už bylo eh, řečeno s pravodajkou, které velmi děkujeme za její zprávu, eh, to je vlastně poslední bod při vytváření společného evropského azylového systému. A ten už se tedy rodí a Eurodac je již čtvrtým textem od roku 2008. Vyjadřuje práce, která byla odvedena od eh, v prosince 2008, kdy byl poprvé text navržen. Bylo již eh, řečeno, že přístup eh, pro donucovací orgány do Eurodaku je tady jasně definován a popsán. Předsednictví rady oceňuje to, že parlament podporuje eh, cíl vytvořit společný asilový systém EU před koncem roku. Velice si vážíme toho, že jsme již eh, odvedli velkou práci na dalším stavebním bloku eh, tohoto systému že eh, díky pokroku v radě na Eurodaku doufáme, že jednání s EP budou moci začít co nejdříve a že se nám podaří dosáhnout toho cíle schválení do konce roku. Předsednictví i členské státy se maximálně snaží, aby eh, tento společný závazek naplněn byl. Ještě jednou chci říci, že jsme velmi vděční za spolupráci která zatím proběhla a těšíme se, že dále udržíme eh, tuto intenzitu práce a do konce roku vše dokončíme. Děkuji. Děkuji a nyní prosím pan Hastings má slovo. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Děkuji za příležitost zde prezentovat naše stanovisko, které jsem vám začátkem září také zaslal. Toto není prvním stanoviskem na toto téma. Jak už bylo řečeno, tady jsem vydal už stanoviska v roce 2009. Jedno bylo velice pozitivní, týkalo se hmotné aktualizace, hmotně právní aktualizace Eurodaku. Eh, druhé stanovisko se velice kriticky dotýkalo přístupu orgánů činných v trestním řízení. To bylo v roce 2009. Od té doby se stala řada důležitých věcí a mezi jinými taky je eh, Lisabonská smlouva a její vstup v platnost. Ta změnila prostředí v Evropské unii, včetně eh, důrazu kladeného na základní lidská práva a eh, odpovědný komisař se hlásí k nulové toleranci porušování základních lidských práv. Byl jsem proto značně šokován, musím skutečně použít tohoto pojmu, když jsem eh, seznal, že komise se rozhodla eh, v tomto případě se neřídit eh, svou politikou, podřídit ten návrh hodnocení, kritickému hodnocení dopadů. Ale to není možné a já jsem to také rozpracovala ve stanovisku. Je mi líto, že ani Eh, váš výbor nemůže plně zhodnotit eh, tuto zásadní legislativu a nemůže se eh, zaměřit na to nejdůležitější z toho, to je přístup orgánů činných v trestním řízení v rámci toho hodnocení dopadu. Zdůrazňuji, tak jak jsem to i napsal ve stanovisku, že plně chápu, že dostupnost databáze s otisky prstů by eh, mohla být v určitých případech doplňujícím užitečným nástrojem. Jestli to, že ale je užitečná, eh, o to nám v tomto testování nejde. Protože samozřejmě užitečná je, je to ale zároveň závažné porušení účelu, eh, omezení, je to závažné porušování práv velice zranitelné skupiny lidí a tady ověřujeme striktně, jestli je tento krok nezbytný a uměřený a po kritické analýze návrhu komise mi nezbývá, než říci, že nejenom, že tady není řádně zdůvodněno, tady není žádný důvod eh, k tomu, že by to bylo eh, nezbytné. Jsou tady stávající e, právní nástroje, které se zabývají obecným využíváním e, otisku prstů. Nezbytnost není totéž, jako e, že je to zároveň chybějící článek ve skládance dohody s radou. To, že vlastně je to chybějící článek ve skládance, to je zavádějící. A, a vysvětlím proč. O co tady běží? Eh, tady bude eh, po, schválen, po eventuálním schválním poskytnut nástroj, který se bude zaměřovat pouze na ty, kteří eh, požádali o azyl. Takže když se na místě činu najdou otisky prstů, tak je potom potenciálně pomocí údajů z Eurodaku možné identifikovat Eh, žadatele o azyl, zatímco jiné osoby ne, protože všechny ostatní otisky prstů z jiných eh, skupin společnosti nebudou takto automaticky dány k dispozici. Podle mého tedy se tady ze strany komise a rady eh, prosazuje cosi, co je klasickým příkladem využívání údajů, eh, které náhodně existují a vznikly ze zcela jiného důvodu a byly vytvořeny za existence naprosto pevných záruk toho, že se neužijí pro žádné jiné účely než pro azyl. Toto je třeba splnit a prozatím to splněno nebylo. A pakliže legislativa se rozhodne Eh, z důvodů, které eh, jak si má na, k rozmyslu, eh, skutečně poctivě se na ten problém podívat, tak si myslím, že by bylo zapotřebí vytvořit jiné, účinnější záruky. Ku příkladu, že by to, že by to mohlo pomoci postupu ve vyšetřování, no to je vlastně nesmyslné. Pakliže eh, máte k dispozici řadu variant a jednu eliminujete, no tak jak vám to pomůže? Pakliže existuje jasné podezření nebo jasný signál o tom, že pachatel teroristické nebo jiné závažné trestné činnosti požádal o azyl, a pakliže o toto neběží, potom skutečně je to něco jako rybolovná expedice. Zároveň eh, to, eh, ta verifikace musí být provedena ze strany nezávislého orgánu, pokud možno ze strany eh, orgánů soudních. Takže když si provedeme, projdeme ty podmínky, které tady jsou uvedeny, a ty byly jistě pečlivě tedy provedeny, ale ani tak se obávám, že neopravňují k tomu, abychom toto považovali za spolehlivé záruky e, vizaví e, potenciálnímu závažnému porušování lidských práv. Proto jsem už před měsíci řekl, že toto je e, plíživá eroze základních lidských práv. Chci tedy říci, že Spravodaj eh, by nejenom měl eh, vzít v úvahu nejrelevantnější eh, poznámky, ale měla by před, předložit tomuto výboru přesvědčivou odpověď i z tohoto úhlu těch pojistek. Eh, v tom stanovisku chci říci závěrem, ještě jsou, ještě jsou ještě některé další návrhy a doporučení. A i ta by se dala zapracovat v nadcházejících týdnech, ale já chci tady především mluvit teď o té nejdůležitější věci. Pakliže toto je tedy ten rozhodující poslední článek skládanky, jak se dohodnout s radou, tak tady ale se e, vlastně vzdáváme dodržování norem základních lidských práv. Musíme především hodnotit, jestli toto je úměrné e, tomu, abychom najednou e, zcela ignorovali normy, které jsme respektovali posledních deset let. Děkuji, pane Hastings. Teď je prostor k diskusi. Hlásí se pan De Jong. Má slovo. Děkuji, pane předsedo. A velice děkuji panu Hastingsovi, který jako vždy je objektivní a dostatečně odvážný, aby řekl pravdu. Já už jsem to řekl víckrát na tomto výboru, že jsem chtěl zastupovat nizozemí v jednání na prvním Eurodac a tehdy jsme vysvětlovali v zbytku světa, proč jsme brali otisky prstů a uchazečům o azyl a to byla i výzva pro ministry, aby přesvědčili um, ostatní, že je to nutné. Já jako státní úředník to plně podporuji, protože myslím, že potřebujete nějakou kontrolu ale nebylo to snadné, nebylo to automatické. Kdybychom věděli v době prvního jednání, že se toto bude používat pro vynucování práva, tak by to nebylo nikdy zavedeno, protože to je, bylo tak proti duchu těch jednání, které proběhly. Takže je skutečně potřeba velice dobrých argumentů, aby byla změněna pohova, povaha toho již tak citlivého nástroje. Um, samozřejmě vnucování ehm, práva, mm, boj proti kriminalitě, eh, to je oblast, kde nemůžeme být úzkoprsí, ale toto jde příliš daleko. Já souhlasím se vším, co řekl pan Hastings a eh, potřeba hodnocení dopadu. Eh, kdy eh, můžeme se zeptat komise nebo rady, kolik um, kol, vyšetření kolika trestných činů napomůže těmi, tímto, tento dalekosáhlý instrument. Žádné hodnocení dopadů tady není. A já si nemyslím, že je to možné. I kdyby byly důkazy, bylo by to velice obtížná rovnováha, protože to je stigmatizující, že na jedné straně máte otisky prstů azylantů a automaticky je budou používat eh, orgány eh, v trestním řízení. To, to je každý občan Evropy. Mm, to není daleko eh, toho, eh, aby každý občan musel dozdávat své otisky prstů. A pak bychom měli otisky prstů a pasech. Není to snadné. A já jsem přesvědčen, že a tady budu nesouhlasit s paní Makovej, které jsem eh, jinak velice vděčný za vynikající práci, kterou odvádí, ale v tomto případě moje frakce pravděpodobně zamítne ten návrh. Pokud začneme jednat, tak musíme zavést nějaké záruky, ale radě musím říct, že to nelze vnímat odděleně od ostatních návrhů v oblasti azylu. Je tady stále mnoho věcí, které, eh, na který má parlament jasný názor, takže to musí být balíček. A i v rámci balíčku toto bude velice obtížné. Takže ještě jednou děkuji. Paní Keller. Děkuji panu paní Flotter. Ještě jednou děkuji eh, panu Hastingsovi a eh, jsou věci, na které bych se ještě chtěla zeptat, mm, jako proč agentury nebo proč orgány um, vynucování zákona si to přejí. Uh, já si nemyslím, že je pravděpodobné, že najdeme více teroristů mezi azylanty než mezi běžnou populací. To se mi nezdá jasné. A Europol, pokud měl tedy, když měl poskytnout důkazy, tak nebyl schop, toho nebyl schopen. Od té, co se změnilo od té odpovědi z Europolu a když ano, tak co? Protože my potřebujeme znát fakta. Uh, Potřebujeme politiku dělat na základě důkazů a ne prostě říci, že je tady strach z terorismu. Musíme mít důkazy, nemůžeme narušovat soukromí a základní práva lidí, aniž bychom měli eh, jasné důkazy. A zase si nemyslím, že se budeme muset bát více teroristů mezi azylanty, protože než mezi jinými částmi populace, protože Mm, na druhé straně azylanti by byli jediná skupina, která by musela odevzdávat otisky prstů a to by se posuzovalo, zda nejsou teroristé. To je skutečně diskriminační. Jsou vnímáni jako potenciální zločinci. Pokud tedy vezmete, odeberete otisky vedle třeba mrtvoly a porovnáváte to hned z databázy azylantů, tak jakoby očekáváte, že tam najdete mezi nimi toho vraha. Hodnocení dopadu, to již bylo zmíněno, to prostě není. Nemůžeme prostě akceptovat legislativu, kde není hodnocení dopadů. Ten, co máme, je zastaralý a není, eh, nezohledňuje základní práva. Ehm, všichni hovoří o dohodě, ale ten balíček asilu již eh, to bylo před nějakou dobou, to nebylo chyba parlamentu. My jsme o tom hlasili v roce 2009, rada to leta blokovala, takže my jsme my z toho nemůžeme být obdivova, obvinováni z toho načasování protože rada to blokovala. A policejní přístup byl v dohodě, podle které bychom my měli um, solidarit, mechanismus solidarity Dublinu, ale ten jsme neměli, takže to nelze vůbec považovat za nějakou dohodu. Každopádně asilová legislativa je o azylu, o podmínkách azylu, kdo dostane azyl. Není to legislativa proti terorismu. Dále souhlasím s panem Hastingsem a s omezením účelu. To byl vždy základní princip naší legislativy a teď se ho chceme vzdát. Také členské státy, které chtějí otisky prstů všech příslušníků třetích států. Eh, kde to skončí? Jak dlouho to bude trvat, než budeme všichni odevzdávat otisky prstů? Jaký je cíl této politiky? Kde je důkaz, že to potřebujeme? Mm, protože teď to není, eh, teď to není vůbec podložené. Děkuji, paní Latford. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegy, eh, co řekl pan Hastings o podkopávání eh, omezeného účelu a ehm, souhlasím s tím, co řekl pan de Jong, že jsme neočekávali, že tam bude přístup pro orgány ehm, vynucování práva, když jsme poprvé jednali o Eurodac. A co, e, co brání, aby jakákoliv databáza, k jakékoliv databázi, e, jak si se řeklo, že je potřeba e, přístup pro orgány vynucování práva. A proto tady máme ty principy nutnosti a přiměřenosti, které mají být dodržovány. Nemělo by to tomu přistupováno jako quid pro quo v e, jiných opatření v tom balíčku. Mělo by to být posuzováno samostatně. Já jsem vždy říkala, že se mi nelíbí představa, aby tam byl přístup pro orgány e, uplatňování e, práva k těm databázím. To je e, něco jiného než ten přístup, který já jsem vyjednala databázi NIS, protože tam jsou dobrovolní návštěvníci. Já mám konkrétní otázky. Za prvé, nech vím, jaké postupy mají být, když policie v jednom mm, členském státě něco najde. Je to rámcové rozhodnutí z roku 2006, které je efektivní, číslo 960. Jaký je tedy postup, pokud dojde k nějakému nalezení nějakého tisku? Pokud ano, a je trestní vyšetřování, které se týkají azylanta, co se stane s jeho žádostí o azyl? O tom tam nic není. Pak článek 211 definice dat otisku prstů, kde se hovoří o latentních otiscích prstů. To je včetně částečných otisků, které byly zajištěny na e, místě počinu. A to jak si vyvolává otázku spolehlivosti, když srovnáte latentní otisky s otiskem místa, trestného, místa činu, které jsou částečné, tedy s Eurodakem, jaké tam jsou záruky. Dále, jak řekl pan Hastings, otázka um, konečné autority podle článku 6, je to nezávislý orgán, soudní orgán, Ehm, podle textu rady to je na členském státu, tě, takže já bych tam chtěla nějaká kritéria, jak se tento orgán jak si zvolí. Pak je tady otázka ehm, neschopnosti získat otisky od žadatele. Článek 14.4 eh, pouze hovoří o dočasné nemožnosti. Co když to je trvale nemožné? Tam potřebujeme nějaký fallback. Článek 19. Tam je výjimka pro výjimečné případy a naléhavé případy. Tam není žádný um, test v případě naléhavého případu a ten termín podle článku 19.3 je dost vágní. Já bych chtěla v tom v textě, který nepodléhá spolurozhodování, bych chtěla uh, více jistoty. V článku 20 přístup k Eurodaku policii. Tam, se ne, tam není nic, co by stanovilo parametry uh, povinnosti členských států kontrolovat jiné databáze. Měli bychom požadovat minimální um, jaksi konek uh, uh pr- předběžných kontrol, než bude mít Eh, členský stát přístup k Eurodac. Dále v radě byly eliminovaná kritéria, pokud nejsou pochybnosti o tom, aby toto srovnání přispělo k eh, vyšetrování trestných činů. Takže oni se ani nepřejí tam mít požadavek, že by měly být rozumný důvod k tomu, aby že vyšetřování trestného činu, jak si tomu bude napomož, tím bude napomoženo. Tam nemusí být nutně ani příspěv, příspěvek k tomu, mm, do toho vyšetřování. Takže i toto slabé kritérium rada mm, vyškrtla. Článek 21. Tam nejsou žádná kritéria pro přístup Europolu, přímý, nepřímý, dozor S, EDPS. Nevím, zda by to bylo proveditelné. A myslím, že musíme neustále kontrolovat eh, podmínky a kritéria. Článek 29. Asilant by měl být informován pouze o cílech naříz, dublinského nařízení a není mm, tam potřeba informovat azylanta, že policie může mít přístup k jeho otiskům. To je mezera. Dále článek 33.4. Tam se říká, že data se mají vymazat, pokud již nejsou potřeba pro konkrétní Eh, vyšetřování. Ale kritériem pro získání dat z Eurodac jsou, že jsou nutné pro specifický případ, takže nevím, co článek 33.4 znamená. Vy to můžete jenom požadovat pro konkrétní případ, takže samozřejmě, pokud to již nepotřebujete, tak byste to měli vymazat. A eh, to znamená tedy, že ta data by se měla vymazat, pokud o vyšetřování skončí, a nebo by si to policie mohla nechat, že by to potenciálně bylo užitečné pro jiné šetření. Já tady mám poměrně podrobné a důležité um, otázky. Nevím, zda komise mi bude moci písemně odpovědět na tyto věci, pokud na to nemůže odpovědět dnes odpoledne ale musíme být velice pečliví při naším kontrole tohoto opatření. Proto jsem ráda, že máme trochu více času, než se původně předpokládalo na ten eurodak, v tomto výboru. Myslím, že musíme e, mít velice přísné e, podmínky. Skutečně toto jsou potenciálně zranitelné osoby neříkám, že není možné, že by mezi nimi nebyli zločinci, ale z definice jsou nevinní, dokud ním nebude prokázán opak. A um, ty jejich otisky měly být za určitým účelem a teď říkáme, že policie by k tomu měla mít přístup. To nemůžeme uh, akceptovat jako, že to je součást nějaké politické dohody. Before turning to the commission. Děkuji a než se obrátím na komisi, eh, aby odpověděla, eh, tak eh, tady mám ještě otázky od kolegy Claude Van Eise, který musel odjet. Na dopoledním zasedání nechal dvě otázky, které se obrací na komisi. Za prvé, co komise a rada mohou říci eh, na závěr eh, inspektora pro osobní údaje, že neexistuje důkaz, že je opravdu přístup nutný a úměrný. A druhá otázka zní, může komise vysvětlit, proč stanovisko eh, inspektora pro osobní údaje nebyla vyžádána předem? nebylo vyžádáno předem. To jsou tedy dvě otázky od kolegy. A k těmto otázkám ještě přidáme všechny otázky od kolegů, eh, kteří tady hovořili v diskusi. Prosím, než dám slovo zpravodaji, ptám se komise. Děkuji vám, pane předsedo. Jistě chápete, že nemohu odpovědět na všechny otázky, ale pokusím se alespoň ty nejdůležitější projednat a jsem k dispozici členům parlamentu eh, pro další diskusy o těchto otázkách. Eh, mnoho otázek eh, možná vyplývá z určitého nedorozumění a já jsem přesvědčen, že je budeme moci vyřešit, aby nezůstaly žádné přetrvávající problémy. Nejdříve bych chtěl říci, že komise si zaznamenala zprávu EDPS a chtěl bych říci, že to jsou velmi důležité body, samozřejmě i z hlediska hodnocení dopadu. A chtěl bych říci, že návrh komise je velice podobný eh, k návrhu 2009, eh, který se týkal přístupu do eh, roku 2000, z roku 2009 a tehdy jsme si vyžádali stanovisko EDPS. A Brali jsme tehdy v úvahu toto stanovisko do maximální možné míry a brali jsme ho v úvahu i v tomto novém návrhu. E, náš e, tedy názor je, že náš návrh se velice podobná, podobá návrhu z roku 2009. E, to, co bylo v tom návrhu z roku 2009, stále ještě platí a proto jsme si říkali, že není potřeba nového posouzení dopadu Předpokládali jsme, že vstupem v platnost Lisabonské smlouvy se mění politické prostředí e, v této oblasti. Chtěl bych ještě říci, jaké je posouzení dopadu z hlediska základních práv. Je tady další informace v kapitole 3 vysvětlujícího prohlášení k návrhu, novému návrhu komise o přístupu k Eurodac. Je tam zejména otázka práva na azyl a ochrana osobních údajů. Toto posouzení přichází eh, k závěru, že eh, návrh plně odpovídá chartě základních práv a že poskytuje pojistky, které jsou zapotřebí a proto bych vás chtěl odkázat na tady toto vysvětlující prohlášení i z hlediska základních práv, konkrétně na kapitolu 3. A teď bych eh, chtěl hovořit o určitém bodu ve stanovisku EDPS. My jsme velmi otevřeni návrhům a mohu také říci, že diskuse v radě ukazují, že by bylo uh, užitečné Eh, zvažovat dvě různá stanoviska eh, k tomuto návrhu přístupu k Eurodac. Bereme je v úvahu. Komise může také souhlasit s EDPS, že je eh, třeba informovat v okamžiku, kdy se odebírají otisky prstů o tom, jak je to s přístupem ze strany donucovacích orgánů a vždy by bylo nutné, aby věc zkontroloval odborník na otisky prstů to je také již v radě diskutováno. A chci zopakovat, co jsem řekl na našem posledním zasedání při prezentaci návrhu komise. Komise se domnívá, že náš návrh je úměrný, přiměřený, že má pojistky, které jsou zapotřebí, mohu je zopakovat telegraficky. E, minule jsme o tom hovořili, je tady e, prostě e, kontrola Eurodaku jen jako nejzaší prostředek po té, co byl proveden print check a e, je to důležitý politický bod, že je to relevantní pouze e, v pro případy závažné trestné činnosti a terorismu. Není automatické předávání do třetích zemí a princip no hit zajišťuje, že toky údajů jsou omezeny do, do maximální možné míry. A teď ještě k některým otázkám vážených eh, poslanců a poslankyň. Paní Keller, eh, potřeba Europolu mít přístup do Eurodaku. Říká tedy paní poslankyně, že to není vysvětleno. Tady mám tři body eh, k této otázce. Za prvé, Europol je eh, v výjimečné pozici, která může eh, se zaměřit do takovýchto vyšetřování. To je první z důvodů, proč by Europol měl mít přístup. Druhý důvod je, že Europol hraje velice důležitou úlohu v boji proti obchodování s lidmi a eh, využívání lidí za sexuální vykořišťování komise poskytla pracovní skupině rady text, který dále vysvětluje důvody, proč navrhujeme přístup Europolu do Eurodaku. A velmi rádi stejný text předáme také Evropskému parlamentu, bude-li to užitečné. Žadatelé o azyl jsou samozřejmě zranitelnou skupinou a to je také eh, již zdůrazněno v posouzení dopadu z roku 2009. Eh, proto je tady velmi důležitý eh, takový aspekt, který nikdy nebyl spochybněn v novém návrhu. Nicméně ve vysvětlujícím prohlášení k tomuto návrhu jsme uvedli, že bude zapotřebí monitorovat, zda tento návrh by mohl vést k určité stigma, stigmatizaci žadatelů o azyl. A je tady jedna otázka, které se komisi ještě vrátí, aby opravdu byla záruka. Paní Lot- Lotford se ptala, eh, nebo říkala, že je důležité eh, zajistit, že ověřující eh, orgán je jiný než orgán designující. Ano, komise to tak skutečně bere že by tady měla být nezávislost mezi těmito dvěma orgány, protože se domníváme, že je to e, potřebné, aby e, ověřující e, orgán byl odlišný. My tuto věc diskutujeme dále a je třeba to ještě jasněji vyjádřit. Můžeme o tom dále diskutovat i s vámi. Další bod. Posouzení dopadu eh, dostatečně nedokazuje potřebu a úměrnost eh, přístupu donucovacích orgánů. Ano, je těžké takový důkaz eh, přednést, je to nový nástroj. Nicméně, jak už jsem řekl na našem posledním zasedání, v našich úvahách návrh Eh, uzavírá určité vakuum v informacích, které existovalo. Eh, doposud není možné vyhledávat eh, otisky žadatelů o azyl, které nejsou k dispozici v databázích národních či v databázích PRUN. A za druhé, již dnes je možné vyměňovat si údaje o žadatelích o azyl mezi členskými zeměmi. Tímto návrhem pouze překlenujeme e, tu evropskou úroveň. Samozřejmě, že vám nemůžeme uvést příklady, kdy e, byly údaje Eurodaku využity při e, trestním stíhání, protože to tak nefunguje jako běžné pravidlo. Prostě to tak není možné. A ještě myslím, že už jsem hovořil hodně dlouho, tak eh, další věci můžeme eh, vyjádřit ještě později, ale paní eh, Latfordová se ptá na postup v případě hitu na národní úrovni. My neotvíráme žádné nové kanály tímto návrhem. Eh, zpracování otisku prstů bude probíhat podle existujících národních eh, postupů. A další otázka baronky Latfordové eh, se týká částečných otisků prstů. Mohou být použity? Já odpovídám ano, mohou i částečné otisky být použity, ale tady zase ve zprávě EDPS je uvedeno, že je třeba, aby se to ověřilo odborníky na um, otisky prstů a když nedojde k hit, i když je to pouze uh, částečný otisk prstů a kvalita není taková, aby mohl být hit, tak uh, už není žádný další follow-up. Pane předsedo, já doufám, že jsem z mého hlediska ehm, odpověděl aspoň na ty nejdůležitější otázky, které tady zazněly. A jak už jsem řekl, velmi rádi budeme dále diskutovat eh, o tomto bodě mm, s vaším výborem. Děkuji. Děkuji. Komisi. Ano, paní Latford. Jenom rychle, návazně, návazná otázka na komisi, protože já si nejsem, jas, nejsem si jistá, zda nedošlo k nedorozumění. Řekl jste, že členské státy již vyměňují uh, údaje z Eurodac eh, pro účely uh, law enforcement, tady do vynucování práva. A pokud to dělají, tak to není dovoleno. To není dovoleno, aby takto postupovali tak to je nedorozumění, baronko Latfordová. Členské státy si teď vyměňují národní údaje. Mohou si vyměňovat mezi sebou národní údaje, které odebrali od um, žadatelů o azyl. A podle návrhu Eurodac bude tento postup zjednodušen. Pokud si přejete, pak um, Eh, když je odebrán otisk prstu ve Spojeném království od žadatele o azyl, pak Spojené království může ověřit eh, tyto mm, eh, otisky prstů s jinou členskou zemí. Prosím, vraťme se tady. Pan Fos možná chce vyjádřit nějaký, nebo předsednictví by chtělo hovořit. Ne, předsednictví ne, tak pan Fos. Eh, Děkuji, pane předsedo. Je samozřejmě pro mě poněkud složité to teď všechno eh, schrnout, což by bylo také v zájmu té zpravodajky samotné. Já jsem z té diskuse pochopil, že je naprosto zásadní, když tady máme některé body, které hrají různou uh, roli, ale v zásadě by se podařilo najít souhlas, uh, vybudovat takovou databanku a také ji provozovat ještě s doladěním těch posledních detailů a i s těmi různými úhly pohledů, tak jak tady zazněly. Obecně jde o to nejenom dostat asilovému právu, které je důležité, a propůjčit mu strukturu v rámci Evropy, a e, nalézt proto také vhodný postup. Tady máme potom i takové e, jednotlivé problémy e, v ohledu na ochranu údajů, tak jak bylo řečeno, pan Hastings, potom přístup národních orgánů je předpokládán pouze v naléhavých příle, případech a za přísně a pevně stanovených podmínek. A zde je potřeba ještě se dohodnout na těch právě účelech a e, učinit určitá bezpečnostní opatření. To všechno by paní zpravodajka e, měla vzít v úvahu a ona se zabývá těmi, těmito opatřeními pro tyto okolnosti, takže si myslím, že na příštím zasedání stínových zpravodajů se toto podrobně prodebatuje i s ohledem eh, na to, co jsme se dozvěděli od eh, eh, evropského úředníka pro ochranu údajů takže já ji to vyřídím. Jedná se o e, přeskum ze strany nezávislých orgánů a potom o to přísné e, detailní určení účelu a na příštím zasedání e, stínových zpravodajů to také odpovídajícím způsobem podrobně prodebatujeme. Děkuji, pane Fosy. Pan Fos zde zastoupil paní Makovej. Děkuji všem účastníkům debaty a také děkuji panu Hastingsovi za to, že se podílel na této plodné diskusi. A teď přišla doba uzavřít eh, tento bod lhůta pro pozměňovací návrhy 7. listopadu. Eh, a, dva, a, takže a 26. 27. listopadu orientační hlasování, 17. 8. 18. prosince by se mělo hlasovat. Děkujeme za pozornost a teď Následující bod, bod číslo 15, děkuji. So, if you don't mind, we move on to point number 15. A nemáte-li proti tomu nic, eh, tak bod 15, Fond pro azyl a migraci, s pravodajkou paní Sylvie Guillaume. A dáme slovo paní Geom. co se týče rozboru pozměňovacích návrhů a potom tady máme představitele komise. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější, jak jen to bude možné. Několik bodů k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k této zprávě. Je jich 120 a u mnohých jsou vícečetné podpisy což je podle mého názoru příznivá situace. Další příznivá situace, pozněvace návrhy jsou přijímány pozitivně, pozměňovací návrhy jdou stejným směrem jako celá zpráva a podporují návrh komise a přitom ještě posilují některá ustanovení, či je upřesňují. Když se stručně podíváme na ten velký balíček pozněvacích návrhů, cíle eh, se především zaměřují na zdůraznění technické podpory, struktura a fungování fondu eh, je zjednodušeno, což logicky by mělo znamenat méně, menší administrativní zátěž pro členské státy. Důležité je, aby členské státy měly určitou podporu, aby optimálním způsobem využívaly tyto fondy. Stejně tak by to mělo pomoci členským státům, aby splnili, eh, co se od nich očekává, a eh, také jasně zviditelnili evropské financování. To je první věc, kterou jsem chtěla zdůraznit. Druhý bod k pozněvacím návrhům, které předkládám, eh, zdůrazňuje rovnovážné, transparentní rozložení eh, fondů pro například fond pro návraty a podobně. Nicméně je třeba zajistit, aby toto rozložení financí eh, probíhalo spravedlivým způsobem a aby nezvýhodňovalo jednu variantu oproti jiné. Abych to trošku přehnala, tak bych řekla nezdůrazňovat příliš bezpečnostní aspekt než aspekt eh, lidských práv. Třetí skupina pozměňovacích návrhů se týká otázky eh, financování Eh, agentur EU prostřednictvím těchto fondů. Já samozřejmě nijak nespochybnuji to, že tyto finance mohou směřovat do agentur, ale musím být jisté, že fond nebude používán jako eh, prostředek nahražovat eh, rozpočtové financování agentur ehm, dnes jsme o tom také eh, hovořili v, při rozhovoru s agenturou Frontex, panem Leitinendem, kde se také hovořilo o nutnosti najít dodatečné zdroje. Čtvrtý bod se týká statistik. Ta, v této fázi o tom příliš hovořit nebudu, protože eh, to ještě uvedu v další skupině eh, pozměvacích návrhů, které se týkají zviditelnění takto fondů. A e, teď pátý, pátá skupina pozměvacích návrhů. E, snaha posílit kvantitativní i kvalitativní aspekty e, znovu usídlení. Já jsem předložila celou řadu společných pozměvacích návrhů, k tomu se ještě vrátím trošku podrobněji. Pokud jde o další pozměvací návrhy, tak tady bych zdůraznila tři dimenze. Návrhy předložené dalšími členy, je tady velice silná silný signál ze strany parlamentu eh, týkající se solidarity, protože vše, se všemi stínovými zpravodaji chceme předložit pozměňovací návrh článku 80. Chceme vyslat jasný signál a ukázat, že parlament napříč politickým spektrem jednotně v té věci zdůrazňuje solidaritu a chce, aby solidarita ve slovech se přeměnila na solidaritu v činech. A já jsem obzvláště spokojená s tímto bodem. Druhá část eh, v pozměňovacích návrzích od jiných členů se týká lepší analýzy využití prostředků a posouzení financovaných aktivit. Mnoho pozněvacích návrhů by chtěla doplnit ukazatele, které existují, jednak u kvantitativních, ale také i u kvalitativních ukazatelů s lepším předáváním informací. To si myslím, že je velmi důležité. Posílit tuto dimenzi. Já jsem tomu rozuměla tak, že návrhy ze strany rady toto chtěli dát do přílohy. To budeme muset ještě posoudit, ale analýza e, využití e, prostředku je přece velmi důležitá. A ještě poslední skupina návrhů. E, kvalitativní i kvantitativní krok vpřed v oblasti znovu usídlení, no, přesídlení. A myslím, že to dokazuje, že parlament chce eh, fakticky dokázat, že eh, existuje Evropa azylu a solidarity. Jak už jsem se zmínila, k tomuto tématu je několik pozněvacích návrhů, což je dimenze, která by chtěla prokázat, že je na jedné straně udělat, je třeba udělat více, ale udělat také lépe. Doufáme, že díky pozměňovacím návrhům členské státy budou více stimulovány eh, rozvíjet programy eh, znovu usídlení a mít kvalitativní přístup ke kvalitě přijímání takových eh, populací. Vážení Přátelé, vážený pane předsedo, to je e, vše v takovém schrnutí o pozměňovacích návrzích. V další etapě z hlediska časového harmonogramu pravděpodobně proběhne v listopadu orientační hlasování a pokud je o samotný obsah, tak já myslím, že jsem drtivou většinou věcí e, zmínila. E, budu informovat stínové zpravodaje a myslím, že mm, se pokusíme najít určité kompromisní návrhy k tomuto textu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní je čas vyslechnout komisi. Radu komise má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce a e, všem poslancům za pozměňovací návrhy. Dovolte, abych začala tím, abych připomenula, že Fond pro azyl a přistěhovalectví je součástí balíčku MFF a budeme od později projednávat horizontální um, nástroj, který je pro um, nástrojem pro fond a pro azyl a přistěhovatelství a další instrumenty se budou projednávat na dalších schůzích Libe. Já tedy začnu několika obecnými připomínkami, které se týkají těchto pozměňovacích návrhů, a jsou relevantní i pro ty ostatní. Nejprve otázka základních a lidských práv. Komise sdílí eh, názor parlamentu na tom, jak je to důležité Nikdy nemá komise zájem financovat něco, co by omazovalo právo občanů třetích zemí žádat o azyl nebo jinou formu ochrany a mm, dodržování lidských a jiných práv je součástí společného evropského azylového systému, což je specifický cíl, který má podporovat Fond pro azyl. A Mm, jsou tady pozměňovací návrhy k různým článkům a možná můžeme v těch diskusích najít eh, cestu, jak jasně říci, že tento princip platí v celém textu. Druhá věc se týká indikátorů. Spravodajka je zmínila, jak už jsem uvedla, já jsem v tomto výboru chtěla mluvit o tomto nástroji ty indikátory v textu, tedy jsou pouze indikativní. My jsme eh, se dohodli s členskými státy, s parlamentem, že budeme o společných indikátorech jednat na workshopech a potom předsednictví předloží nový text na jednání v radě. Ty workshopy provedli minulý týden, parlament dostal pozvání a doufáme, že příští týden se bude jednat ve skupině Rady ad hoc. A také předsednictví eh, bylo vyzváno, aby eh, zohlednilo návrhy, které mm, předložil tento výbor. Důležité je však, aby ty indikátory zůstaly jednoduché. Eh, ty Indikátory v textu jsou společné indikátory, které jsou vázány na specifické cíle toho fondu a měly by odrážet úspěchy v různých politických oblastech dosažené díky podpoře ehm, z tohoto fondu. Potřebujeme měřitelné indikátory, které by nám Eh, ukazovaly, jaký výsledky měla podpora z tohoto fondu. Každý rok by se poskytovaly informace o jejich plnění. Členské státy by mohly mít specifické indikátory pro programy, o těch jsme také mluvili, ale ty společné indikátory by měly být omezené a měřitelné, proto preferujeme kvantitativní. Další věc, kterou zmínila zpravodajka, je technická pomoc ta je samozřejmě důležitá a je mm, za sou, v současných fondů, v budoucích fondech se navrhuje 5 technické pomoci, to je nad ten návrh strukturálních fondů, je také nad stávajícím e, výší, která je 3,4 letos. Jedno z informačních dokumentů, to je FISH číslo 8, tam vysvětlujeme, jak to vypadá s technickou pomocí. Diskuse v radě um, a některé členské státy s menšími programy upozorňují na fixní náklady, které mají. A to, že to procento na technickou pomoc nebude stačit. Uh, Diskuse v radě také se týkala možnosti fixního procenta, fixní částky, takže členské státy bez ohledu na to, jak malé programy mají, by dostali fixní částku technické pomoci. Ale těch 7% je pro komisi příliš vysoké. Čím více vydáte na technickou pomoc, tím méně vydáte za vlastní akce v terénu. Takže já beru na vědomí to, co řekla zpravodajka, že technická pomoc pomáhá tedy členským státům, aby pomohli příjemcům, ale také omezuje množství fondů, ke které se dostanou k příjemcům. Chápu potřebu členských států, ale musíme najít rovnováhu. Spravodajka zmínila také agentury, návrh 174 a 184. Ehm, agentury hm, dostávají eh, dotace z evropského rozpočtu. Jejich výše na příští MFF je součástí celkového návrhu MFF, takže je důležité eh, připomenout, že mají vlastní dotace. Jak jsme vysvětlili už v tom memorandum, Eh, v tom sdělení, které provází tu MFF, bychom si dovedli představit za výjimečných okolností, že by mohlo být vhodné svěřit některé ad hoc úkoly těm agenturám podle eh, v souladu s finančním nařízením. To by byl výjimečný postup. Bylo by důležité zdůraznit, že tyto fondy, eh, fond pro azyl a bezpečnost nejsou sekundární zdroj financování agentur, takže komise by nepodpořila pozměňovací náhry 174 a 184. Tohle obecně platí i pro další nástroje. A jestli mám ještě trošku času, tak se chci vyjádřit k specifickým pozměňovacím návrhům pro mm, tento hmm, pro tuto zprávu nejprve návrh 80. Komise soudí, že právní základ, který jsme předložili, je dostatečný, avšak bereme v úvahu, že deklarace z března 2012 ehm, můžeme využívat článek 80 jako právní zákon pro budoucnost, takže um, jsme si vědomi tohoto. Další bod se týká cílko, cílových skupin. Um, návrh 121 říká, že cílová skupina by měly být občané e, členských států, kteří jsou migrační, s původem migranti a legálně e, jsou v členském státě. Komise to nemůže akceptovat. E, jiní občané, kteří Eh, využívají právo na volný pohyb, nemohou být zahnutí A to vyplývá, mm, to se týká integrace příslušníků z třetích zemí. Návrh 102, azyl, tam se říká, že by měl být mm, tam specifický cíl, pro podporu bezpečného přístupu k asilovému systému. To si myslíme, že už je pokryto ve specifických cílech eh, pro posílení evropského asilového systému. Co se týče eh, nového eh, tedy programu pro usazení ehm, pro přesídlení migrantů, Spravodajka mm, zmínila důležitost pobídek pro členské státy, to je přesně náš záměr. Cílem těch paušálních částek je zvýšit um, počet usazených osob, přesídlených osob v EU, ale nechceme tam vyškrtnout odkazy na ty paušální částky, to by změnilo účel ustanovení. Ty paušály pro, na usídlení, přesídlení se zjednodušenou formou výdajů a ehm, tomu potřebujeme zachovat. Článek, účel článku 7 je jiný. Členské státy mohou financovat budování kapacit nutných pro efektivní přesídlovací operace. Není vhodné mít specifické cíle, které by s ohledem na to, že nelze členským stá- na členské státy uvalit kvóty. Avšak polit, komise zdůrazňuje důležitost um, eh, to, tohoto, této podmínky jako po, povinné podmínky ve fondu. Návrhy 148 a 153 um, chtějí, vymaž, chtějí vymazat um, odkaz ehm, na politiku návratu. Komise soudí, že politika návratu je základním prvkem politiky a tak, tak a eh, pro azyl a migraci, takže my jsme proti těmto návrhům. Specifické kroky, příloha dvě. Chci připomenout, že účel specifických akcí je podpořit kroky, kde je uh, vysoká přidaná hodnota EU, která vyžaduje společné úsilí členských států. Ty dva návrhy týkající se specifických kroků s tím, nesouhlas, s tím nejsou v souladu. Návrh 184 předpokládá, že fond by financoval části eh, Evropské zlové kanceláře, to nejde. 185 možnost Eh, aby o to mohli žádat, o financování mohly žádat místní orgány na integrační opatření. Samozřejmě nežádali by nás. To jsou specifické um, části pod eh, sdíleným řízením. Co se týče alokací, návrhy 85 86, v těch bodech odůvodnění se vysvětluje metoda kalkulace výsledek té kalkulace sám je v tom textu částky, které každý členský stát dostane, je pevně stanoven v textu. Nechceme vytvářet další zátěž tím, že tam budou komplikovaná kritéria. Tak jsme využili nedávná statistická data Eurostatu pro výpočet alokací eh, podle současných fondů, ze současných fondů Myslím, že to je dost. Už jsem toho řekla dost. Chci poděkovat zpravodajce za její práci a také dalším poslancům. Děkuji. Já bych teď rád dal příležitost i radě a kyperskému předsednictví. Předtím, než bych dal slovo eh, poslancům k otázkám, prosím. Děkuji, pane předsedo. naše skupina na radě uzavře první fázi práce 15. října a potom eh, mandát Koreper v listopadu, což umožní vyjednávání eh, aktuální situace na radě, co se týče návrhu nařízení návrhu MFF. Vnitra eh, zaměřujeme se na debatu horizontálních otázek, které se týkají těch čtyř návrhů nařízení. Rada si také myslí, eh, že význam mají hlavně ty čtyři body, tak jak to zdůraznila eh, komise a parlament a předsednictví už propojilo svůj kompromisní návrh horizontálního nařízení s finančním nařízením. Když vezmeme v úvahu paralelní debaty výboru LIBE a orientaci z 27. listopadu předsednictví chce USA intenzivně spolupracovat se všemi ostatními, aby bylo dosaženo schody co nejdříve. Cílem předsednictví tedy je harmonizovat eh, stanoviska všech návrhů, všech čtyř nařízení eh, co nejblíže ještě před 19. Eh, prosincem, což je poslední koreper kyperského předsednictví. Kyperské předsednictví chce s intenzivním změnit spolupráci s Evropským parlamentem během vyjednávání a definovat postupy, kterými se strany budou řídit. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Papa Nikolagu. Nikdo jiný, myslím, že se zatím uh, nehlásí, ještě předtím, než dáme slovo zpravodajce paní Gio. Děkuji, pane předsedo. drobná poznámka. Chci poděkovat paní Geom za dosavadní spolupráci. Já si myslím, že v této zprávě máme dobré východisko. Všechny politické e, frakce mají pozitivní přístup a proto naše stanovisko vůči eh, skoro všem pozměňovacím návrhům je to, že posilují a vyjasňují text. Uvidíme, jaký bude výsledek debaty paní Geom s komisí. My také podporujeme paní Geom, co se týče využití e, článku 80 jako právního základu a e, pozměňovací návrh je tam 70. Na, to se, na tom se shodly všechny politické frakce a ještě dvě věci. Za prvé, my se pomocí pozměňovacích návrhů snažíme brát e, v potaz specifickou situaci členských států, které jsou na vnějších hranicích Unie, je potřeba podpořit EASO a pomoci členským státům eh, v otázce lidských zdrojů. Je v návaznosti na nové nařízení Dublin. My jsme také podali další ještě pozměňovací návrhy Máme 1, 28, 29 a 146, ty se týkají výjimečných um, okolností. Víme, že je tady možnost navýšit kapacity azylových systémů, to je eh, úkol samotných členských států, všechny s tím mají problémy, co se týče těch výjimečných okolností. Především, a k tomu se vztahují tyto pozměňovací návrhy, myslím, že můžeme nalézt Eh, řešení, eh, která budou flexibilní a budou moci využít eh, příslušné financování. Jistě, že debata nad kompromisními návrhy bude plodná a že se nakonec dočkáme pozitivního výsledku. Znovu děkuji zpravodajce. Děkuji a nyní paní Guillaume na zaření diskuse. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě není eh, čas vrátit se ke všem bodům, o kterých hovořila komise. Já jsem ani nečekala, že komise se pustí eh, v této diskusi do tolika podrobných eh, aspektů. Musíme mít na paměti jednak, že je nutno vytvořit solidní fond s jasnými body o jeho využití a my v parlamentu E, také vyjadřujeme e, své stanovisko k tomu, jaký smysl má to, co děláme, ale snažíme se také e, naslouchat dalším, vyslechnout jejich názory k tomu, jak se to využívá. V každém případě já vás ujišťuji, že vyvinou maximální úsilí, abychom dosáhli dobré schody v tomto textu. Děkuji. Děkuji, paní Guillaume. Takže to je vše. Děkujeme. A teď eh, řekneme, eh, kdy se počítá s orientačním hlasováním v Libe výboru 26. listopadu eh, letos. Souhlasíte? Když souhlasíte, tak přesně včas přistupujeme k dalšímu bodu, což je... To je bod 16 a to je zřízení Evropského systému kontroly hranic Eurosur a máme tady zpravodaje pana Jana Muldera. Toto je bod, který se týká hodnocení pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu. Máme jich mnoho, 230. A proto teď dáme slovo zpravodaji panu Mulderovi, potom komisi, předsednictví. Buďte připraveni, abyste se také vyjádřili k věci, protože čas na tento bod máme pouze půl hodiny, 40 minut a potom ještě debata. Pane Muldře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Uh, z mé strany to žádných 40 minut nezabere, já budu stručný. Ta zpráva vzbudila zájem eh, tohoto výboru. Máme eh, mnoho pozměňovacích návrhů, já jsem je prostudoval, s řadou z nich souhlasím. Eh, těžištěm mé zprávy bylo to, jak zabránit tragédiím, ke kterým teď dochází ve středozemním moři a z řada těch návrhů se tím zabývá. Eh, řada z nich eh, ještě vylepšujeme stanovisko, já je doporučím k přijetí, eh, jinak se budeme maximálně snažit o kompromisy, co se týče ostatních návrhů, tak, aby až výbor bude hlasovat, aby všechny ty aby o všech těch 230 hlasovat. Takže, jak jsem řekl, vítám většinu těch pozměňovacích návrhů. E, druhá část té mé zprávy e, se týká toho, že bychom neměli připustit žádnou výměnu údajů Eurosuru s třetími e, zeměmi. Tam je také řada pozměňovacích návrhů, tam, toho, tam to budu muset ještě vysvětlit, ale eh, v zásadě trvám na mém původním stanovisku, že bychom neměli umožnit výměnu údajů o ochraně vnějších hranic třetími zeměmi. Eh, třetí země mohou mít příležitost eh, analyzovat obecnou situaci, ne situaci jednotlivých lidí. Dále je tady spolupráce se Spojeným královstvím a Irskem já jsem uvítal eh, účast řadu, řady zemí, čím více, tím lépe. Je tady také jeden pozměňovací návrh eh, od paní Latfordové. Nejsem si úplně jist, že jej budu moci eh, podpořit, protože někteří právní čarodějové mě upozornili, že by z toho mohly vyplynout určité právní problémy, takže pokud spolupráce se Spojeným královstvím a Irskem může přispět k lepší situaci lidí, kteří chtějí eh, vstoupit do Evropy, tak eh, prosím. Tolik k mým závěrům k těm pozměňovacím návrhům, pane předsedo. Děkuji, pane Muldře, vy jste byl opravdu stručný. Teď dám slovo komisi. Pan Sefard. Zástupce komise. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Dvě krátké poznámky. Poté, co jsem pročetl ty různé pozměňovací návrhy, za prvé komise chce říci, že Eurosur je víceúčelový systém, který existuje za třemi cíly. Za prvé zabránění nelegální migraci, e, za prvé e, přeshraničnímu zločinu a za třetí ochraně migrantů a i uprchlíků na vnějších hranicích. Uvedu příklad, kde eh, z operačního hlediska se toto všechno spojuje. Eh, španělská garda Sevilla už stála tváří tvář situacím, kdy malé lodě odjíždějí ze severoafrických břehů. Poté, co byly odhaleny, eh, tak vznikla situace, kdy bylo potřeba zachránit ty lidi a tam hlídky španělské eh, Guardia Civil eh, byly nuceny tyto lidi vlastně vylovit z vody, protože eh, ale kolem projížděly rychlé čluny naložené drogami, které si byly vědomy toho, že španělská pobřežní hlídka nebo Guardia Civil se zabývá záchranou těch lidí a využila toho. Takže tady vidíme, že je třeba se v rámci Eurosuru zaměřit nejenom na ten jeden cíl, ale na všechny tři na jednou. Za druhé, když uh, vidíme uh, záchranu životů migrantů jako důležitou prioritu Eurosuru, tak také potřebujeme prostředky, které nám to pomohou zajistit. A tady hovořím o takzvaném společném, o takzvaném společném využívání nástrojů eh, sledování, ať už jsou to satelitní eh, snímky nebo snímky eh, ze sledování z lodí, protože důvod proč eh, tolik migrantů eh, se utopí, eh, je to, že používají malá plavidla, která jsou naprosto nevhodná k plavbě po moři. Tomu je možné zabránit nebo je možné to zjistit pomocí satelitních snímků. A proto je taková spolupráce velmi důležitá v kontextu Eurosuru, proto také jsme navrhli právě tyto elementy v rámci nařízení Eurosuru. Děkuji. Děkuji komisi a nyní kyperské předsednictví, pan Konstantinides. The presidency. Sorry. Mrs. Georgiadou, I guess. Yes. Please. Georgiadu. Já chci poděkovat zpravodaji a komisi. My jsme vzali na vědomí stanoviska která byla vyjádřena a pozměňovací návrhy, které byly podány, za které jsme vděční. Věříme, že výbor bude brzo hlasovat, aby jednání mezi parlamentem a radou mohou začít před koncem našeho předsednictví. Také vítáme podporu výboru týkající se zřízení tohoto systému, především pro především dodržení data 1. října, kdyby to mělo začít fungovat. Co se týče mm, rady, tak děláme všechno pro to, abychom pokročili dál příštích týdnech bychom měli dostat mandát Korepéru k zahájení jednání s parlamentem. Kyperské předsednictví se těší na spolupráci se spravodajem panem Mulderem a stínovými spravodaji, abychom dosáhli úspěšné a vyrovnané dohody. Děkuji. Teď je prostor k diskusi pan Skuria. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za práci na této zprávě. To um, velice do značné míry souhlasíme a možná některé detaily nebo aspekty ještě budou doladěny v příštích týdnech. Již jsme Mm, dospěli k dobrému, dobrým výsledkům. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak eh, však chci zmínit některé věci. Některé z nich zacházejí nad eh, nebo mimo působnost Eurosur. Já jsem neustále svědkem Eh, toho, jak lidé umírají v středu, migranti tedy v středomoří. Je to součástí našeho každodenního života. A proto je třeba to neustále zdůrazňovat. Musíme se dí, zabývat nebo se věnovat těm eh, pozměňovacím návrhům, které mění eh, záměr komise, aby to bylo aby pouze bránili tedy jak se ztrátám lidských životů. To je zásadní, ale nesmí to být všechno. Nesmí to být veškeré, eh, veškeré účinek tohoto. Některé pozměňovací návrhy chtějí zastavit úplně ilegální imigraci. Možná to je součást um, um, působnosti Eurosoru, ale tady musíme být jasný, tady musí být jasný kontext. Pak je to otázka, tady otázka osobních dat. Myslím, že Spravodaj to vlastně, to, to asi mm, prezentoval nejlépe. Nevím, zda moje přeložená verze je správná. Tady se říká výměna osobních dat přes Eurosur nesmí být osobní data, takže osobní data nesmí být osobní data. To je hloupé. Tady je problém nějaký, nějaký problém s překladem ale ten zpravodaj k tomu přistupuje nejlépe, takže bychom se měli řídit jeho návrhy. Nevím, za to bude zahrnovat Velkou Británii a Irsko. Budeme muset eh, zjistit, jak se různé skupiny k tomu staví, když um, dojde na Schengen a věci, které souvisí s Schengenem jako Frontex, tak se objevují vždy problémy Velká Británie, Irsko. Na to se musíme podívat podrobněji. Děkuji. Děkuji, pane Skuria. Takže přejde, ko, um, slovo má kolega pan S. Ensiu. Eh, děkuji zpravodaji panu Mulderovi za jeho velice konstruktivní spolupráci s námi stínovými zpravodaji. Jak jste již slyšeli od předcházejících řečníků, je tady téměř konsensus jak mezi námi, tak eh, s komisí v tom směru, že jeden z hlavních cílů Eurosur musí být prevence ztrát eh, lidských životů. Měli bychom jít mm, dále, než je prevence eh, ilegální migrace. Možná opakuji již to, co řekl italský kolega, ale existuje tady konsensus o výměně osobních dat v rámci Eurosuru. A zpravodaj již navrhl aby osobní data evropských občanů nebyla eh, předmětem výměny s, člen, s třetími státy. Vnímám se, že zpráva je dobrá a posílí uh, Eurosur a vyjasní architekturu a cíle tohoto programu. A nyní paní Keller. Děkuji a zpravodaji za jeho velice kvalitní eh, návrhy na eh, změnu návrhu komise, s kterými souhlasíme. Také jsme podali pár návrhů, které se zabývaly čtyř oblastí. To jsou e, lidská práva, ochrana dát, záchrany životů. Um, se týče těch dat, tak by měly existovat záznamy, e, jaká data se vyměňují abychom mm, viděli, kdo zpracovával jaká data a vyměňoval je s kým. Spolupráce s třetími zeměmi, tady jsme toho dost vyškrtli, protože se domníváme, že implikace pro lidská práva e, vyplývající ze spolupráce s třetími zeměmi nejsou transparentní. V minulosti docházelo ke spolupráci, kdy e, došlo k porušení základních práv, to by byla spousta problémů, to nechceme opakovat. A jakákoliv výměna informací se třetími zeměmi může vést k velkým problémům a my si to nepřejeme. Také navrhujeme vyškrtnutí článku 12, který se týká nástrojů pro um, dozor, protože si nemyslíme, že je um, že i skutečně potřebujeme ty nástroje na sledování, protože jsou nákladné. My se škrtáme hodně prostředky, ale na satelity a podobně máme otevřený seznam technologie, kam dáváme všechny peníze, o co si řeknou a já bych byla opatrná. Eurosur není nástroj na implementaci jiných politik, je to politika sama osobně, o sobě, tedy um, sledování, využívání satelitní a jiné technologie pro uh, hlídání hranic a prevenci legální migrace a jiné věci. Takže bychom měli být velice opatrní je to je, není jenom nástroj, to skutečně vytváří naši hraniční politiku, politiku pro hranice. A, to je vel, a navíc je to velice drahé. Dnes dopoledne jsme mluvili s panem Leitenenem, šéfem Frontex, a ten řekl, že záchrana lidí na moři je pro něho důležitou prioritou. Když jsem se zeptala komise, zda by záchranu lidí chtěli, nechtěli dát do mandátu Frontexu, tak eh, řekli, že to není možné, protože to je kompetence členských států. V Eurosuru se říká, že záchrana na moři je priorita. Takže jak na jedné straně říkáme, že záchrana na moři je priorita, a na druhou stranu tam nejsou žádné podrobnosti o tom, jak zachraňovat životy. Na druhé straně jsme dnes dopoledne slyšeli, že není možné zachraňovat na moři, eh, není možné, aby to byla priorita, protože to je pouze eh, věc členských států a nikoli komise. Takže jak to všechno jde dohromady? To by mě zajímalo. Protože buď máme tedy záchranu na moři jako prioritu jenom v preambulích, takže to nic neznamená, anebo to mm, vedeme podrob, rozvedeme podrobněji pokud to je priorita, anebo to je tedy kompetence členských států. To je trošku zmatené. Děkuji, pan Busutil. Ne? Paní Ernst? Děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji k tak náročné zprávě, kdy se věnoval především aspektům, na které my e, se zaměřujeme a podle mě je to také pozitivní a e, podporujeme to, když jde o třetí státy, že tedy nemá být výměna osobních údajů s třetími státy. A to samozřejmě bude utvářet náš postoj e, k té zprávě. V zásadě chci Eh, jasně říci, že celý ten systém Eurosur my považujeme za eh, pochybný, dokonce bychom ho eh, skoro striktně odmítli. Včera dopoledne jsem hovořila, jsme, jsme slyšeli od kolegy z, z Frontexu řadu informací o tom, co se vlastně všechno dělá pro záchranu životu na moři a tady se domnívám, že skutečně Nepotřebujeme systém sledování, ale systém k záchraně lidí. S tím souhlasím, ale takový systém sledová, sledování eh, podle článku 12 rozhodně nepotřebujeme v té dimenzi. Zásadně nemáme nic proti tomu, aby se bojovalo proti závažné přeshraniční kriminalitě, ale jde o ilegální migraci. Já chci připomenout, že eh, už jsme také eh, používali jiné pojmy, neregulérní migrace jsme říkali, to také není, eh, to také není ideální. Myslím, že eh, používání těchto pojmů bychom zásadně měli odmítnout. Potom si myslím, že na té rovině nemůžeme vůbec postupovat. Jaký, jak, jaký to má smysl vůbec zavádět takovýto bezpečnostní systém? Když se podívám na článek 12 tak eh, si kladu otázku, na co potřebujeme eh, ty letouny bez, eh, bezpilotní, tedy letadla, co mají dělat. Já si myslím, že to nepotřebujeme. Podle mého názoru je Eurosur program vlastně k rozvoji a financování bezpečnostní techniky lobistický program a proto my jej zásadně odmítáme. I přesto vidíte tedy, že máme že jsme přišli tedy se zásadním pozměňovacím návrhem, kde na jednu stranu říkáme, že o to celé eh, nestojíme, ale protože víme, že většina bude jistě jiného názoru, na druhou stranu se chceme přece jenom podílet na té debatě a chceme hovořit aspoň o určitých aspektech eh, třeba kompromisně. To znamená, eh, to jsou aspekty, které jsou Eh, které jsou eh, spojeny s zachraňováním eh, životu migrantů. Potom ta výměna osobních údajů, to rozhodně si nepřejeme, aby k tomu docházelo s třetími státy. Potom ty přeshraniční systémy sledování, to znamená, že třeba by se nevypustil celý článek 12, ale aspoň jeho určité číst, části, to považujeme za zcela pomílené Eh, zachraňování eh, ve stavu nouze na moři, to je pro nás důležité, to je třeba podtrhnout a tady k tomu aspektu jsme rádi ochotni se ještě eh, zamyslet nad eventuálním zlepšením těch kompromisních návrhů a pak tady stojí něco, co se týče té techniky sledování. Uvědomme si, že tady máme vnitrostátní situaci, evropskou situaci, my tady máme možnost eh, sledování nejenom přeshraniční kriminality, vnitrostátně a tak dále, ale toto sledování přece můžeme eh, na, v každé situaci rozšířit z jednoho státu na celou Evropskou unii. To představuje určité nebezpečí. Eh, ta technika se neustále vyvíjí a já mám veliké obavy právě co se týče těchto systémů sledování a formulování ohledně těch systémů sledovací, že s tím tedy my nesouhlasíme. Dobře, paní Ernst, teď se tedy vraťme zase ke komisi, ještě než dám slovo panu Muldrovi. Prosím o stručný komentář komise k tomu, co zde zaznělo. To je eh, pan Oliver Sefard, jestli jsem správně pochopil, je tady za komisi, máte slovo. Děkuji. I eh, s rizikem, že budu opakovat to, co už jsem řekl předtím. Ochrana životu migrantů je jasným cílem Eurosuru. My musíme učinit přítrž eh, smrti utonutím eh, po stovkách nebo tisících ve středozemním moři. Na tom se snad všichni shodneme. Z právního hlediska to ale tak jednoduché není vyhledávací a záchranné operace nespadají do pravomoci Evropské unie, ale už tak jsou e, upraveny mezinárodním právem, mezinárodní námořní organizací a námořní e, středisko pro e, koordinaci vyhledávání a záchranných operací funguje a Eh, funguje dobře, to je důležité, protože to středisko se nezabývá jenom migranty, kteří se ocitli ve stavu eh, nouze, ale také může řešit jiné situace, ať už jde o turisty na nějaké plachetnici nebo o nějaký tanker, eh, který se potápí, nebo jiné mnohé případy. V Eurosuru chceme zavést toto propojení, ale správně hlediska musíme být velice obezřetní, proto také komise naformulovala, naformulovala ten svůj návrh tak, jak jste jej četli. Vrátím se k otázce těch malých plavidel a k jejich eh, návaznosti na článek 12 a obecné aplikaci eh, nástrojů sledování. Znovu eh, opakuji, že Eurosur není investičním programem pro průmysl. Jeho cílem je zlepšit účinnost sledování hranic pomocí meziagenturní spolupráce a výměny informací. To jsou ty hlavní nástroje. Když se podíváte na těch 21 článků nařízení, tak 20 článků se prakticky zabývá meziagenturní spoluprací a výměnou informací. Jeden článek se zabývá využíváním eh, sledovací technologie, to je článek 12, a tento článek tam byl vložen především proto, že máme obrovský problém s, s odhalováním a sledováním malých plavidel. A ty představují hlavní příčinu toho, že migranti přicházejí o život e, na moři. Nechceme e, investovat. Průmysl rozhodně invest, e, z Eurosud nebude nakupovat stovky helikoptér, letadel a nebo hlídkových plavidel, ale umožní nám to Eh, pomocí spravodajského přístupu zlepšit ostrahu eh, a sledování hranic a nalézat eh, levná a nákladově efektivní řešení sledování námořních hraničních oblastí k nalézání těchto malých plavidel, což je technicko-operační oříšek a je na to jenom malá část Eurosudu věnována. Myslíme si, že je to ale velmi důležité. Ale neustále se tady eh, poukazuje na, ta, na ty bezpilotní letouny, to je alternativa. Prozatím eh, ty nesmějí vstoupit do civilního leteckého prostoru. Eh, trvá příliš dlouho, než se dají zaktivovat v odděleném letovém prostoru, takže prozatím to nefungovalo, takže ty tady jsou uvedeny jenom proto, aby nebyly úplně vyloučeny v nadcházejících pěti deseti lety, ale zcela jasně to nebude nějaká reálná alternativa pro nejbližší roky a využívání těchto eh, bezpilotních eh, letounů je jasně eh, omezené a sloužily by čistě pro nacházení těchto malých plavidel z migranty. Děkuji a nyní pan Moldor. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, všem za jejich vystoupení a souhlasím se s panem Skary, Skory, že předmětem návrhu není pouze záchrana lidských životů, i když je to velmi důležitý aspekt. Nemůžeme to ignorovat, i pak, že v této věci selžeme, bude i ostatní problematické. V tomu musíme věnovat eh, pozornost paní Kalar Myslím, že skutečně ochrana eh, osobních údajů je důležitá. Účelem není eh, schromažďovat osobní data, ale sledovat pohyby jakožto interpretace masově, masy dat, ale nikoli sledování jednotlivých dat. Čili můj návrh je nedávat tyto informace třetím stranám. Pokud jde o dozor, to je další věc, na kterou je třeba ještě se podívat. Obecně za to mohu říci, že jsem také dnes dopoledne eh, pozorně naslouchal slovům ředitele Frontexu. Problém je, co se stane poté, co se objeví malé plavidlo s lidmi. Tak já se na to ještě jednou podívám Prostě nemůže to být odpovědností Eurosur, musí to být eh, odpovědností jednotlivé členské země. Ale zatím tedy nevím, dokud nebudu mít argumenty, tak nevidím jinou možnost, jak to zlepšit. A dnes dopoledne to opět potvrdil ředitel Frontexu na otázku, kterou jsem opakovaně položil takže zorganizujeme v nejbližší budoucnosti setkání se všemi stínovými zpravodaji, já jim předložím svůj kompromis a nedohodneme-li se na tom, pak eh, konečné slovo bude mít hlasování v tomto výboru. Děkuji. Děkuji za odvedenou práci a děkuji za stručnost. A vždy berete potaz časový aspekt a jste ve svých vystoupeních velmi stručný. Takže nyní jde o stanovení dalších eh, aspektů. 27. listopadu bude orientační hlasování, je to řádné zasedání výboru v listopadu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu eh, to jsou všeobecná ustanovení Azylový a migrační fond a fond vnitřní bezpečnosti. Spravdajem je pan Lorenzo Fontana. Tento návrh obsahuje ustanovení, která eh, platí na nový fond v, oblast, v období 2014 až 2020. A přes 150 pozměňovacích návrhů dorazilo dáme slovo zpravodaji, pak komisi, radě a pak budeme mít diskusy. Prosím, pan Fontána má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegům za zájem projevený o toto téma předložili, jak už řekl předseda, mnoho pozměňovacích návrhů. Spolu se stínovými zpravodaji budu do maximální možné míry brát v úvahu všechny tyto pozměňovací návrhy, zejména ty, které se snaží zjednodušit eh, použití fondu a dát mu transparentnost a také, které se snaží eh, zlepšit eh, aspekty komunikace. této zprávě jsem chtěl zdůraznit důležitost úlohy místních orgánů u takovýchto záležitostí. Princip subsidiarity je třeba zapojit Jestliže tento nástroj bude používán jako nástroj na zjednodušení a nikoli na byrokratické eh, zátěže, může dosáhnout dobrých výsledků. Zorganizovali jsme eh, v setkání se stínovými zpravodaji a také s dalšími navrhovateli a myslím, že v celé řadě bodů eh, jsme zajedno. Především pozněvací návrh paní Keller o zrušení možnosti provádět akce v třetích zemích na základě Fondu pro vnitřní bezpečnost. Komise byla opačného názoru. Za chvíli v diskusi uslyšíme komisi a budeme si moci srovnat různé názory. Pokud jde o pozměňovací návrh 69, byla položena otázka, kterou i my chceme položit komisi. V tomto pozňovacím návrhu se hovoří o vytvoření pracovní skupiny, která by měla být konzultována dříve, než budou prováděny akce v třetích zemích. Tento pozměňovací návrh obsahuje určité pozitivní aspekty. Existence takové pracovní skupiny by možná zapojilo i občanskou společnost a nevládní organizace. To by mělo určité výhody. Ale samozřejmě by to nemělo zpomalit. opatření a akce, které probíhají v třetích zemích. V tomto bodě bychom se rádi tedy zeptali komise. Komise nám řekla, že eh, s něčím podobným eh, se již počítá. A to je bod, ke kterému bych rád od komise dostal upřesnění. Další bod, kde bude potřeba kompromisu, a to je spolufinancování. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů k tomuto bodu hovoří o 75%, některé o 80%, některé dokonce o 90%. Komise hovoří o 100% spolufinancování. Tady bude zapotřebí dosáhnout dohody a vybrat to nejlepší řešení, protože členské státy mají svou odpovědnost, ale nesmíme zapomínat, že hovoříme o naléhavých situacích. A jisté je, že v naléhavých situacích bude třeba brát v úvahu tu naléhavost. Eh, návrh 132. Myslím, že tady bude možný kompromis a bude možné brát v úvahu různé eh, aspekty eh, zdůrazněné na setkání stínových zpravodajů. Další bod, který vyvolal určité překvapení, návrh 127 a 72. Žádali jsme o právní analýzu od právní služby parlamentu. Jde o to, že některé akty e, výkonné se přeměňují na akty v přenesené pravomoci. E, návrh 127. Tam jsme tomu tak rozuměli a stejně to tež si myslí i právní služba, že to, co tam napsala komise, se zdá být eh, z právního hlediska přesnější, ale u 72 eh, jsme ještě trochu nejistí, protože návrh komise ještě nerozptýl všechny pochybnosti. Máme-li respektovat článek 290 smlouvy o fungování Evropské unie, pak je zapotřebí vědět, jaký manévrovací prostor ponecháváme komisi. Tady, myslím, je třeba tento bod vyjasnit. Tak tedy Pozměňovacích návrhů je hodně, ale vládne dobrý duch spolupráce mezi stínovými zpravodaji a e, u příležitosti dalších setkání se nám podaří brát v úvahu e, zájmy všech zúčastněných a uvidíme, jakým směrem se to vyvine. Děkuji. Ano, prosím. A nyní jako obvykle e, dávám slovo komisi paní Belinda Pike. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji. Chtěla bych poděkovat výboru za všechny tyto poznámky. Jak už jsem řekla, je to nařízení, které v podstatě um, dává základy Zlovému migračnímu fondu. Máme mm, pouze e, několik e, pozměňovacích návrhů k tomu systému navrhovánu. Jak už jsme vysvětlili, um, tak cílem bylo zjednodušení. Doufám, že e, to, že nejsou pozměňovací návrhy, tedy znamená, že to bylo upraveno. Um, Předsednictví již pracuje na úpravách některých článků. Zmíním tedy to, eh, budu se věnovat tomu, co zmínil už pan zpravodaj, co se týče externí dimenze. Tak tady jsou dvě aspekty, zda by to měla být externí dimenze a za druhé, jak do, zajistit koherentnost s externími nástroji. Spravodaj mě vyzvala, abych vysvětlila, proč by tam měla být externí dimenze. Já bych odkázala na informační eh, fiš, kterou jsme eh, předložili parlamentu a radě číslo 13, která se týká externí dimenze a kde je vysvětlena stávající situace, proč myslíme, že je nutné uh, proč by měla být možnost akcí vzhledem k třetím zemím. Také tam vysvětlujeme, jaké kroky by to mohly být. Musí to být kroky, které jsou v zájmu vnitřních politik EU. Není to součást externích politik EU. Pokud chcete více informací o externí dimenzi, vrátíme se k tomu, ale jsme přesvědčeni, že v naší analýze toto byla slabina a bylo nutné mít omezenou možnost v, v rámci nových fondů, aby bylo možné podniknout kroky vůči třetím zemím. Otázka, která tam byla otevřena v řadě pozměňovacích návrhů, se týkala koordinace s jinými externími politikami. My nesouhlasíme s pozměňovacími návrhy, které by byly velice preskriptivní, co se týče typu mechanismu, kterou komise a externí služba může předvídat. Um, jsou, potřebujeme ko- ko- koordinační mechanismy um, i pro jiné uh, kroky, třeba um, azyl, pro, fond pro azyl a přistěhovalectví sociální fond. Také se nedomníváme, že legislativní akt je správné místo pro uh, definici, jak by se komi- služby komise měly organizovat. My jsme ale se zájmem se uh, přečetli návrh 36 a 9, které se týkají podů odůvodnění. My bychom navrhovali sejít se, nebo aby byly dosaženy některých cílů, eh, abychom k bodu odůvodnění číslo 6 přidali. Pro zajištění této koherence čárka Evropská komise společně s externí službou plně využijí existující koordinační mechanismy a posílí je, pokud bude třeba. Já dám ten text zpravodaji, abych viděla, zda to bude lepší takhle. A navrhovala bychom ale, aby to zůstovalo v bodě odůvodnění, ne v textu článku. Také zpravodaj otevřel otázku návrhu týkající se implementace strany komise, především návrh 72, 127 a 131. Komise nemůže akceptovat nahradit implementační kroky delegovanými, um, například výroční pracovní program nebo národní programy a alokace zdrojů v rámci střednědobé revize. Velice často použili implementované a delegované kroky. To bude také projednáváno s radou. Komise velice pečlivě sleduje dohodu mezi nebo schodu mezi institucemi, co se týče využívání implementovaných a delegovaných e, kroků. Uvidíme, zda tam budou nějaký nesouhlas. E, článek 72, 120, nebo návrh 72, 127 a 131 nejsou pro nás akceptovatelné. Nyní, co se týče partnerství, vítáme ten zájem. Ehm, je řada různých názorů na to. My bychom si přáli, aby to partnerství bylo v zmládnutelné míře. Nemělo by to od e, nebo zasahovat do politického dialogu nebo fungování partnerství. Uh, Agentury se budou součas, součastnit přípravných prací. Pak je tady řada pozměňovacích návrhů týkající se cashflow členských států, kofinancování a e, dalších otázek. Jsou horizontální otázky týkající se mm, fondu, manaž, řízení fondu, e, rozpočtu pro platby. A to bude ale e, k jednání na vyšší úrovni, ale také trialogu. Ochrana finančních zájmů, článek 5, řada pozměňovacích návrhů. Obecně um, chceme v celém e, textu MFF se držet standardního textu, to je i názor výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dále v návrhu 113 se říká, aby komise navrhla um, návrhy programů, které členské státy předávají Evropskému parlamentu. Proti tomu nic nemáme, je to možná trochu složité, ale možná by bylo zajímavější, kdyby parlament dostal schválené národní programy. Na tom to by byl pak podklad pro další práci. Takže já ještě mohu předat zpravodaji ten navrhovaný text k článku 6. Eh, rada eh, si přeje krátký příspěvek, tu Hurifis. Jak jsem řekl ve svém příspěvku k návrhu eh, Azylového migračního fondu, Rada příští týden dokončí první fázi svých prací 15.10. a předsednictví chce návrh čtvrté neřízení. Nyní se zaměřujeme na horizontální otázky týkající se čtyř návrhů nařízení. A jak už bylo řečeno, Mm, předsednictví již eh, sladilo ty příslušné články s finančním nařízení. Sdílíme význam těch hlavních bodů eh, komise a parlamentu. Cílem předsednictví je úzce spolupracovat s parlamentem a komisí během trialogu, aby byl dosažen efektivní systém řízení pro financování v oblasti vnitra. Děkuji. Pak máme ještě, teď máme ještě k dispozici více času. Pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Já zastávám našeho stínového zpravodaje, pana Vrkla, který tady bohužel není. A chtěl zaujmout stanovisko z hlediska EPP k článku 3 a 314, kde jde o přidanou hodnotu um, pro Evropskou unii. Tady máme podobné zájmy jako paní Keller. Musíme vždy tedy eh, prezentovat přidanou hodnotu a také ověřit tu přidanou hodnotu v národním programu ten návrh 55 je dobrým popisem termínu e, přidaná hodnota, proto doufáme, že najdeme kompromis. Článek 5 a 25, tady jde o kontrolu. Pozměňovací návrhy jsou zajdy ze strany pana Pirkla a i z ALDE, které trochu modifikují tento návrh že by byly, měly být vedle eh, ohlášených také neohlášené kontroly a pro ty neohlášené kontroly jsou z hlediska EPP zásadní. V praxi ale to není vždy možné, takže se nám tam zdá eh, ta, ten výraz tam, kde to je vhodné, že by tam měl být. Eh, tím by mohl být dosažen kompromis nyní návrhy k článku 6a, tady eh, mm, financování ve vztahu k třetím státům. Tady máme větší problémy a teď nevidíme důvod, proč bychom s tím měli souhlasit. Návrhy 69, který se týkají opatření vůči třetím státům. Tady jde o konzultaci a tady jsme skeptičtí, co se týče e, také, co se týče zřízení pracovní skupiny. Interní e, struktury komise by neměly být regulovány nařízením. Co se týče přidané hodnoty, tak tam jsme také skeptičtí v případě té pracovní skupiny. Tady jel, eh, musí být položena otázka, zda ten, ty náklady byrokratické jsou oprávněné, protože v komisi už ty struktury jsou. Článek 8, kamžitá pomoc, tady jsou různé návrhy, co se týče výše té okamžité pomoci. 80%, 90%, 75%. Tady může být nalezen kompromis článku 12, partnerství 13, politický dialog. Tady klademe důraz na to, aby struktury, které chce komise vytvořit, tak aby byly zachovány. Článku 12, co se týče rozvoje a provádění národních programů, soudíme, že členské státy by si měly konsultovat s eh, partnery, nevládní organizace a podobně. Měla by tady být určitá flex. Dá se mi, že tady je určitá flexibilita a na situace v členských státech je brán ohled. Článek 13. Politický dialog mezi komisí a členskými státy z praktických důvodů by eh, tady neměly být ehm, další organizace. To vazba by měla být vždy na úrovni členských států článek 16.4. Tady je pozměňovací návrh týkající se vyškrtnutí tohoto článku 16.4 pana Perkla, kde by se ta částka mohla zvýšit o 90 To se zdá více než kontraproduktivní, že by to jaksi um, vedlo k tomu, že by se škrt, krátily projekty tak, že by nebyly provedeny. pokud by se podařilo tady nějak rozumně definovat ehm, podmínky nebo ty oprávněné důvody, tak myslím, že by byl myslitelný kompromis i se zelenými. Tři body, článek 33, ehm, úprava předběžného financování, my navrhujeme částku 2,5 celkové částky národního programu, protože pro mnoho členských států to již není reálné, když je ten, ta potřeba předběžného financování příliš vysoká, tak aby vůbec vznikly národní programy. Článek 51 zveřejňování um, hodnotících zpráv. Tady je možný také kompromis. Pro nás je důležité, aby nehroz, nebyla ohrožena vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek. Um, když by se to dalo trošku omezit, tak by byly možné kompromisy. dále pozměňovací návrhy 72 a 127. Mm, dále právní posudek. To by se mělo týkat i dalších nařízení, abychom měli celkový přehled. Všechno by mělo takto být tedy posouzeno. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za dobře odvedenou práci a i stínovým zpravodajům a komisi a radě za první vysvětlení. Pomocí některých pozměňovacích návrhů nám šlo o zlepšení transparentnosti, ale i postupu pro schvalování národních programů na čerpání programových prostředků a zlepšení stavu občanské společnosti v návaznosti na spolupráci s Evropským parlamentem. Na základě vyslechnutého nejdůležitější otevřenou otázkou je financování opatření Unie v třetích zemích. Měli bychom zachovat určitá, určité eh, kanály financování opatření, která se realizují mimo EU a proto navrhujeme pozměňovací návrhy někam mezi návrhy komise a mezi těmi, kteří se staví naprosto proti jakýmkoliv externím opatřením. A, jak řekla komise, určitá koordinace ze strany Eh, Evropské eh, zahraniční služby je také potřeba. Eh, máme tady pozměňovací návrh 67 kolegyně Guillaume, to je podle mého názoru důležitá pojistka, která zavádí zvláštní pracovní skupinu. A to není žádné dublování ani překrývání našeho úsilí já nechci zvýšit stávající náklady, ale takový orgán budeme potřebovat, abychom dosáhli optimální koordinace našich aktivit v třetích zemích. Tento pozměňovací návrh má především pozitivní prvky a slyšeli jsme od komise, že už má takové mechanismy, jenže já jsem je nikde na papíře neviděla, alespoň ne v tomto návrhu nařízení proto si myslím, že potřebujeme více záruk v tomto směru. Taková zvláštní pracovní skupina by mohla pomoci dosáhnout optimální koordinace. Potom pozměňovací návrh 72 a 127, co se týče aktů přenesené pravomoci pro schvalování pracovních programů a národních programů. Ráda bych požádala o oficiální stanovisko právní služby Evropského parlamentu a souhlasím s předřečníkem, že bychom takové stanovisko potřebovali. Včera proběhla schůzka se stínovými zpravodaji, vyslechli jsme neoficiální stanovisko právní služby, ale zároveň i to, že je to stanovisko, které bylo vypracováno velmi narychlo a my bychom je měli podrobně prodiskutovat a mě by zajímalo více ještě eh, od právní služby. A to nejenom o aktech eh, přenesené pravomoci, jestli jsou správně právně ukotveny v tomto případě. Zajímaly by mě také eh, prováděcí akty, jestli by byly adekvátní v té formě, jak je navrhuje komise. Přidaná hodnota. Kolegové z EPP správně řekli, že to je právě podklad pro jejich podporu. Tento návrh chce vytvořit skutečnou přidanou hodnotu pomocí těchto fondů. A tu přidanou hodnotu nacházíme zajištěním konkrétních efektů při rozvíjení oblasti svobody a bezpečnosti. A v neposlední řadě kofinancování. V, případ, v případech e, výjimečných okolností by se kofinancování mělo odehrávat na úrovni minimálně 90 za kritických okolností bychom mohli e, přislíbit i stoprocentní kofinancování. Ekonomická situace v určitých členských státech Evropská unie e, nám prokazuje, že tyto státy nemají prostředky na financování a e, ve finále obětmi jsou vždycky lidé a mohou to být i oběti e, na lidech. Těším se na další diskuzi. Nyní paní Keller, předtím než dáme slovo zpravodaji. Děkuji. Já vás nechci nutit opakováním toho, co jsem řekla už včera. A také proto, že zde zase byla zmíněna externí rozpočtová linka, Není to, že bychom byli proti pomoci třetím zemím, ale externí rozpočtová linka se zavádí nově do rozpočtu generálního ředitelství pro vnitro. Je potřeba to pečlivě zvážit. Řada záležitostí, co se týče třetích zemí, už je možná, ale patří to pod externí službu vnější činnosti nebo pod DG rozvoj a potom máme také eh, zvláštní akce pro migraci a eh, pomoc eh, budování kapacit pro žadatele o azyl, takže si nemyslím, že bychom potřebovali v DG vnitro externí rozpočtovou linku, z toho vyplývá akorát nebezpečí dublování a bylo by dobře, aby se komise k tomu vytvářela. Takže my nejsme pro externí rozpočtovou linku, Myslím, že nelze ji zavádět automaticky, protože skutečně je to něco úplně nového, tato externí rozpočtová linka v tomto eh, víceletém eh, rámci financování a proto navrhuji, abychom toto neschválili a doufám, že někteří z vás s tím aspoň bude souhlasit. Další důležité body, transparentnost zde několikrát zazněla. Možná by nám mohla komise říct, jestli je nějaký problém Eh, co se týče toho, eh, co řekl pan eh, Kosek ohledně bezpečnosti. My si myslíme, že už je to pokryto obecnými pravidly pro nakládání s dokumenty, tak ať komise řekne, jestli je to problém. A hodnota, která je pro nás důležitá, frakce se na tom dohodnou, to se týká aktů v delegované pravomoci, zvlášť co se týče návrhu 72, tady to je velice důležité. A důležité také je, abychom vyjasnili ukazatele pro národní programy. I tady panuje souhlas, že to je potřeba eh, naprosto jasně stanovit, něco tam doplnit těm ukazatelům a pracovní eh, návrh eh, socialistů podporujeme, dobrý nápad. A potom otázka kofinancování, ta pro nás není úplně kruciální, ale zdá se být kruciální pro ostatní frakce. I tady se domnívám, že 90 by se mělo umožnit takže sou, budeme souhlasíme s návrhem paní Holmajer v tomto směru. Obecne, obecně tedy tady jsou e, některé e, věci, e, kde se shodneme, někde panují rozdílnosti v názoru, trans, ale jsou i věci, e, které jsou naprosto e, kruciální pro nás zelené. Děkuji. Děkuji, paní Keller. A nyní, jestli by komise chtěla opravdu velice stručně zareagovat. Ano, Vyjádřím se konkrétně eh, k té otázce, o které hovořila paní Kellerová, transparentnost. Návrh komise my jsme uvedli, že hodnotící zprávy by se měly celé zveřejňovat a pracovní skupina rady už eh, se ptala, kdyby tam byly nějaké velmi citlivé informace, eh, tak co pak, tak o tom se debatuje a, a z hlediska komise, myslím, základním předpokladem by mělo být to, že hodnotící zpráva se zveřejňuje, jakákoliv výjimka by měla být pouze e, skutečně omezená. do jaké míry budou hodnotící zprávy eh, podrobné. Myslím, že to nehrozí eh, nějak umenšit bezpečnost ale základní princip je takový, že hodnotící zpráva by se měla zveřejnit, takže jakákoliv odchylka od, této, od tohoto principu by měla být skutečně výjimečná. Eh, děkuji, prosím, pan Fontána. Jenom velice rychle, pane předsedo, děkuji vám. požádáme a jistě tedy také získáme právní stanovisko od právní služby a to nám vytvoří celkový obraz rámec. A myslím, že k celé řadě otázek dospějeme k dohodě. E, myslím, že 90% to je dobrý kompromis. Ale někdy je e, ale třeba mít možnost dospět až do ke 100%. Sledoval jsem, co řekla komise já budu moci o tom ještě diskutovat se stínovými zpravodaji, sejdu se s nimi velmi brzy a budu s nimi jednat o pozměňovacích návrzích. A ještě bych na závěr chtěl poděkovat sekretariátu, který nám hodně eh, v poslední době pomohl. Děkuji. Děkuji vám, pane Fontana, a tím pádem děkuji také všem účastníkům na této diskuse, eh, kteří se zúčastnili po celý tento dlouhý den a chtěl bych ještě říci, eh, jaké je datum pro pozměňovací návrhy. Nejdříve tedy orientační hlasování to proběhne 26. či 27. listopadu, což je druhé listopadové zasedání výboru. A eh, pak, když není žádný bod do bodu různé, tak eh, svoláme další zasedání Eh, eh, výboru Libe na 5. 6. listopadu. Děkuji vám a nashledanou příště.